pana kolegy Valkarsera Siso. Počkáme ještě chviličku, abyste se mohli všichni usadit. Máme pouze jmenovité hlasování. Pane kolego Dátmuse, Pane předsedo, jen by mě zajímalo, zda je v pořádku pogratulovat bývalému předsedovi komise Barosovi k jeho jmenování do Goldman Sachs. And also... A také eh, zda bych mohl vyjádřit svoji obavu, že jeho penze jako eh, bývalého člena komise není dostatečná. Eh, je to v pořádku, pane předsedu? Tady k první části vaší otázky. Já jsem si tu otázku nekladl a k vaší otázky, proto existují pravidla. Dostáváme se k hlasování. Jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni kolegové a všichni kolegyně? Hlasování je u konce. Bylo to přijato. Zpráva Mihajlová, rovněž jedno jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Zpráva Salba Bidegain Gerbrandy. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Zpráva zvěvka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Zpráva Hautala. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Zpráva Lebreton. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Zpráva Winkler, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Zpráva Zalba Bidegain. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Zpráva Šoltes. Máme celkově tři zprávy od kolegy Šoltese a prosí o slovo, takže prosím, pane kolego. Bojco. Herr Kollege Scholtes. Pan kolega Scholtes. Eh, spoštovani predsedujoči, Eh, dragi kolegi. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Rád bych před hlasováním o kandidátech na člena Evropského účetního dvora jmenoval dvě důležité skutečnosti a sice ve článku 256 smlouva stanoví, že Rada společně s Evropským parlamentem převezme eh, ten soupis na základě návrhů členských, ze strany členských států, tedy správně formálního hlediska má parlament pouze poradní úlohu, ale to neznamená, že by rada neměla zohlednit vůli Evropského parlamentu. To, k čemu došlo v těch bývalých případech, by mělo platit i v budoucnosti. je důležité, aby Rada zohlednila stanovisko Evropského parlamentu. Pokud ho nezohlední, tak vůbec nevím, proč bychom měli procházet celým tím postupem. To je, myslím, důležitá informace pro to, abychom i v budoucnu měli dobrou spolupráci. Eh, obavy ve mně budí skutečnost, že ten seznam kandidátů obsahuje pouze mužské, eh, mužské jména, tedy muže. Přičemž parlament velmi často zdůrazně, že je důležité, abychom měli genderovou rovnováhu. A parlament v budoucnu eh, se velmi závažně postaví k této otázce. A není pouze pro vaši informaci. Existuje pouze existují pouze čtyři ženy členky účetního dvora a pokud to půjde i nadále tímto tempem, tak jich bude ještě méně. A nyní ještě jedna poznámka. Tento parlament eh, kandidátovi na předsedu komise Junckerovi velice jasně řekl, že počet komisařek nesmí mít nižší než v minulé komisi. A myslím se, že nyní je čas, abychom tyto standardy používali u všech evropských institucí. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji. A nyní máme celkově tři jmenovitá hlasování. Začínáme tím. Omlouvá se pan předseda, není to jmenovité, ale tajné hlasování a začneme hlasováním o panovi Lazarosovi Stavru Lazaru. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme nyní tajně o pánovi Joao Figueredovi. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní tajné hlasování o pan Leo Brinkatovi. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme ke zprávě Lange. Zjišťuji, že právní akt podle schody mezi radou a parlamentem byl plně a konečně přijat. Zpráva Kapel. Blok 1, eh, pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Málo lidí se zúčastnilo hlasování, tak jestli to zkontrolujeme, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Blok 2 odpadá. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 9 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh komise v pozměněné podobě, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Legislativní usnesení jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní zpráva Langen. Paragraf 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Po odstavci 22 jednička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamtnuto. Odstavec 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 24 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 30 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 34, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 48, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Původní text, odstavec 49, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 51, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato třetí část jmenovitě, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 53, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato Odstavec 54, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 55, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 58 jmenovitě zahajuji Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 60 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 66, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 69 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 70, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. G, bod G pro proti, zdrželi se, Přijato. Usnesení jako celek v pozměněné podobě zahajují hlasování. Hlasovat se bude jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Až jsme u právě Gírek, odstavec 9 pro. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Přijato u frakce SAE mě tady pan Gerero Šalom velice chybí. Není nikdo, kdo ukazuje. Odstave 23 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstave 24 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 27 pro. Proti zdrželi se, přijato. Odstavec 28 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 31 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 39, první část pro, proti,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 proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 48, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme to, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Sovec 51 jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 52, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 56, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 92, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. K pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod T pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod V ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Usnesení jako celek v pozměněné podobě jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Eh, moment, paní von Storch, Končím hlasování. Přijato. Paní von Storch, technická poznámka. Poklepněte trochu, já mám pocit, že to by mělo fungovat ten mikrofon, že je zapnutý. Zkuste na něj poklepat. Dobrá, teď je to v pořádku. Pane předsedo, vy jste právě uprostřed hlasování udělal bod a já se vás prosím, o jaký bod jednacího řádu se opíráte. Řekli jste, že máte problémy s tím zjistit většinu protože tady není ta osoba za frakci SAD, která ukazuje, co je pro vás důležité. Ti lidé, kteří ukazují, jak mají poslanci hlasovat, anebo poslanci samotní, kteří hlasují. Paní kolegyně von Storch, já jsem neřekl, že s tím mám nějakou potíž. Já jsem řekl, že by se mi líbilo, kdyby tady byl. Já samozřejmě velice dobře dbám na každého kolegu, dívám se, jak hlasuje také vy, přirozeně. Nyní paní to jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Breso. Odstavec 7 jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 18, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 31. Máme zde ústní pozměňovací návrh od paní kolegyně Breso. Máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Ústní pozměňovací návrh přichází s podporou pro koordinaci alpské pomoci v oblasti horských služeb. Gibt's dagegen Einwände? Dobře, má někdo něco proti? Nikoli. A takže budeme o tom hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A s tímto pozměněním přijato. 36, část 1, jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. A končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 47 ve dvou částech. První část pro, proti, strželi se, přijato. Druhá část pro, proti, strželi se, přijato. A hlasujeme o celé zprávě, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme eh, ke zprávě kolegy Korá. Odstavec 2, první část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 3, dvě části. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec 4. Je zde ústní pozměňovací návrh od pana Korá. Ich glaube, it works. No, not working. Snad to funguje. Děkuji, pane předsedo. A ústní pozměňovací návrh máte na konci hlasovacího seznamu a já ho předkládám tak, jak jsem ho formuloval.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 zamítnuto. Odstavec 13. Je zde ústní pozměňovací návrh eh, pana kolegy Korá. Thank you, sir, again. A děkuji. Já bych chtěl eh, předložit ústní pozměňovací návrh, tak jak ho máte na konci svých hlasovacích seznamů. Commission and the member states. If you want me to read it, I can read it. It's long. Gibt es Einwände? A má někdo něco proti? Nikoli. Kde pro? Proti? Zdrželi se? V této formě přijato. Odstavec 14, první část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 15. Zde máme opět ústní pozměňovací návrh, a který máte také k dispozici. Pane Koralo, máte slovo? Ano, pane předsedo. Ústní pozměňovací návrh a pokrývá dílčí hlasování. Můžete ho opět najít na konci svých hlasovacích seznamů. Jestli chcete promarnit pár minut, tak to můžu celé přičíst. Jestli chcete, abych to přečetl. Děkujeme, kolego Korao. Má někdo něco proti? Nikoli, takže budeme hlasovat s ústním pozměňovacím návrhem. S ústním pozměňovacím návrhem nebude potřeba eh, hlasování ve dvou částech, takže hlasujeme s tím ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 17 eh, části, první část pro, proti,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 Přijato. Odstavec 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 32. Je zde ústní pozměňovací návrh a eh, pana kolegy Korá. I think you know what I'm going to... A myslím, že už víte, co řeknu. Chtěl bych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 Budeme hlasovat o celém textu v pozměněném změní elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k poslední zprávě kolegyní Ždanoky a Blinky Čivuté. Eh, odstavec 3, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. Třetí část pro, pro. A takže někdo žádá o překontrolování části 2, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část pro, proti,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 Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Předseda se omlouvá odstavec 6. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 7. Dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Eh, jmenovité hlasování. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 8, tři části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 10, dvě části jmenovité hlasování. První část jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato.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 Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 21. Eh, první část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 24. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 26. První část eh, pro, proti, zdržel se přijat, Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Paní Štorch, jste nehlasovala. A odstavec 26, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Nechám to překontrolovat. Zdá se, že se hodně lidí zdrželo. um, ehm, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. té hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato třetí část. té hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se. Je to přijato. Čtvrtá část, e, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pátá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestá část, jmenovité hlasování.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část pro, proti, strželi se, přijato. Čtvrtá, pátá část pro, proti, strželi se, přijato. Odstavec 35, čtyři části, eh, všechny jmenovitě. Zahajuji hlasování k první části. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato druhá část. tahově hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Třetí část. tahově hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část tahově hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 37, dvě části, první část pro, druh, uh, eh, proti, přijato. Druhá část je jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Odstavec 40 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 41. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Hodně poslanců se zdrželo, takže zahajuji hlasování k druhé části elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, čtyři části. První část pro, proti, při, eh, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 47, první část pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 49, tedy tři části. První část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Třetí část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 51, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 52. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování.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 Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 56. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 59. Minovité hlasování. Zahajuji hlasování.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 zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení A pro, proti, přijato. Dva. Druhá část e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení C, první část pro, proti, zdrželo se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, Jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? A končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení eh, D, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení E, dvě části. První část zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení G, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Uh, úvodní ustanovení H, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. I, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. K, tři části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. M pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení. Ne, eh, zkontrolujeme úvodní ustavení M. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Je mi to líto. Eh, Q, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Nechám to překontrolovat. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Eh, končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení S. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. T pro, proti, zdrželi se. Přijato. B Tři části. První část pro, proti, strželi se. Přijato druhá část pro, proti, strželi se. Přijato třetí část pro, proti, strželi se. Přijato. Úvodní ustanovení AB. První část pro, proti, strželi se. Přijato druhá část pro, proti, strželi se. Přijato. AF, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení AG. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení AI pro, proti, zdrželi se. A zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato než se dostaneme eh, k hlasování o celé zprávě. A jsem velice rád, že jsme eh, ušetřili nějaký čas. Po konci, prosím, odejděte rychle ze sálu bez povídání, abychom co nejrychleji mohli začít s vysvětlováním hlasování. Hlasoval, hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Hlasovali všichni.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 Dámy a pánové, dostáváme se k vysvětlení hlasování. Víte, že pan předseda kolega, kolegu Korvina mikkeho vyloučil ze zasedání, ale má právo hlasovat, což dnes učinil.